Pan Barry Madlener mi předložil svou demisi eh, a střeknutí se eh, funkce poslance parlamentu k 20. Eh, září a vzhledem k článku 4 odstavec 1 jednacího řádu konstatujeme, že jeho místo se uvolnilo. Příslušné orgány z Nizozemska mě informovali, že třetí Eh, října toto místo eh, přijímá paní Patricia van der Kamen. Eh, přeji vám hodně úspěchů ve vaší práci a prohlašuji, že paní Kamer nyní přijímá veškeré povinnosti vyplývající z této funkce. Paní van der Kamen předložila doklady o tom, že Eh, splňuje všechny předpoklady eh, pro výkon to, této funkce. Právní eh, výbor